A nyní poslední zpráva, kterou máme na programu. Je to zpráva Nikolaji ohledně žen migrantek bez dokladů v Evropské unii. Takže předávám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři, drazí kolegové. Chudoba a nedostatek právní jistoty, eh, jistoty eh, v konfliktních zónách, všechny tyto faktory způsobily migrační vlny a také velkou zranitelnost ohledně obyvatel zeměkoule. Dochází k masivním vlnám těchto migrantů a v rámci této migrace jsou to migrantky bez dokladů, které jsou velmi zranitelné. Čelíme této realitě, která je stále akutnější v souvislosti se současnou ekonomickou krizí. Pokud budeme ignorovat tuto zranitelnost, tak to bude znamenat, že budeme tolerovat určitý moderní druh otroctví, což je nepřípustné pro prostor svobody Evropské unie. Chtěla jsem upozornit na rizika, které souvisejí s těmito migrantkami v souvislosti se základními právy. Jsou to migrantky, které nemají doklady a dostávají se na území Evropské unie. Ta rizika jsou četná a především se týkají právní nejistoty postavení těchto migrantek bez dokladů. Dále nemají právo na zdravotní péči a na vzdělávání. Velice často tyto migrantky nemají přístup k těm základním eh, zdravotním úkonům. Nemají přístup k základnímu vzdělávacímu systému. V souladu eh, s IMCO jsme požadovali, aby členské státy naplňovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce číslo 29 ohledně e, nutnosti zabránit nuceným pracem. Ta práva těchto žen nejsou respektována. Čelíme této realitě. Média a nevládní organizace ozřejmují tuto situaci těchto migranek, migrantek. Tyto migrantky nemají právní statut ale přesto všechno se domnívám, že máme morální povinnost uplatňovat směrnice, které v tomto ohledu máme k dispozici a požadovat na členských státech, aby uplatňovali tuto legislativu. Mám na mysli zvláště směrnici o povolení pobytu, o občanech třetích států a dále směrnici o právech obětí která představuje pokrok z právního hlediska, protože se zabývá právy obětí nepřímé souvislosti s jejich právním statutem. Žádali jsme členské státy, aby dali k dispozici prostředky, které by podpořily aktivity nevládních organizací. Ženy, které se ocitají v této situaci, se zároveň ocitají v situaci sociálního vyloučení. A my jako Evropané musíme bojovat proti sociálnímu vylučování, musíme bojovat proti chudobě a z tohoto důvodu bychom neměli zapomínat na tuto populaci, která představuje velké riziko i z hlediska bezpečnosti. Vypracovali jsme doporučení na základě evropských směrnic, na základě dokumentu Evropské komise a na základě vědeckých výzkumů. Chtěla bych eh, říci, že i když nemáme k dispozici spolehlivé statistické údaje ohledně těchto zranitelných osob, měli bychom najít eh, lepší řešení, tak abychom je mohli lépe identifikovat. Jsme svědky toho, že v mnoha členských státech eh, tyto osoby se stávají oběťmi násilí, trpí Eh, mlčky a my nemůžeme tento jev eh, akceptovat v Evropské unii. Takže se snažím bušit eh, na poplach. Je nutné, aby Evropská komise se zabývala touto zprávou a zlepšila situaci těchto migrantek. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům. Jsem ráda, že Evropský parlament věnuje pozornost této problematice to je doklad toho, že podporujeme demokracii a práva celkově. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Basesku má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám zprávu paní Nikolaj. A je dobře, že poprvé dnes zde hovoříme o situaci těchto žen bez dokladů. Jejich situace je velmi chovlostivá nemohou požívat eh, svých práv na území Evropské unie. Tak, jak je uvedeno v této zprávě, trpí dvojí diskriminací. Genderovou diskriminací a diskriminací z hlediska nedostatku svého statutu. Mohou propadnout eh, různým sítím prostituce. Navíc eh, tyto ženy představují nejzranitelnější kategorii i v jiných ohledech protože tyto ženy nemají možnost žádat o pomoc eh, policejní orgány nebo obracet se na nemocnice, právě proto, že nemají legální statut. Proto je nutné, aby členské státy zajistily minimální práva těchto žen na přístup k minimální zdravotní péči a je nutné zlepšit životní podmínky těchto žen. Grazie onorevole Dancila. Děkuji. Děkuji, nyní paní Dančela. Děkuji. Migrant bez dokladu je člověk z třetích zemí, který eh, pobývá ilegálně na území EU. To je ovšem velmi složitá situace, neboť tady vlastně je dvojí diskriminace. Jednak u migrantky, nebo jde jednak o to, že je tady ilegálně a jednak ještě kvůli jejímu pohlaví. Situace migrantů bez dokladu, eh, v případě, že jde o ženy, je velice složitá situace, neboť nemají přístup k bydlení, nemají přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání a velice často také dochází k fyzickým i psychologickým zneužíváním. Odpovědnost je na těch, kteří e, vytvářejí nátlak, aby se e, obětovali všechny hodnoty EU a aby se ne, nedopřálo těmto osobám práv. E, práva migrantů a zejména žen, migrantek, si zaslouží ochranu z naší strany, zaslouží si mezinárodní ochranu a zaslouží si podporu. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za její vynikající zprávu. Děkuji. Děkuji a nyní prosím pan Picula. Musím, říct, že třeba zdůraznit eh, tuto zprávu o eh, ženách migrantkách bez dokladů, protože jsou to právě oni, které jsou často, ba nejčastěji obětmi zločinů. Nesmíme je marginalizovat, musíme se zabývat problémem imigrace právě u zdroje, to znamená v zemích, odkud tyto ženy pocházejí. A také musíme řešit problémy těch žen, které jsou již zde, eh, řešit jejich problémy zdravotní, kvalitní Eh, a další, ale to nezabrání dalším ženám, aby eh, nepřicházeli. Musíme přizpůsobit naší imigrační politiku a být připraveni na tyto eh, nové příchody, ať už jsou legální či ne. Musíme také hovořit o lidech bez dokladů, kteří jsou občané Evropské unie. 61% obětí obchodování s lidmi identifikovaných na území Unie unie jsou občany unie a většinou jsou to ženy. Děkuji. Paní Morvaj. Děkuji. Paní předsedající, musím říct, že doporučení, či třetí doporučení e, obsažené ve zprávě Eh, hovoří v tom smyslu, že toto eh, téma, eh, tento problém je společnou sdílenou odpovědností členských států a Unie. A to je naprosto nepřípustné. Je, toto není žádná sdílená odpovědnost a já proto to nebudu hlasovat. Země Commonwealthu, které měly velké kilonie, které jim umožnily jejich bohatství, a tyto země jsou stále ještě bohaté, tak samozřejmě se nemohou eh, podílet, eh, eh, se nemohou srovnávat s těmi nejchudšími zeměmi východního evropského bloku, například Maďarsko, které jsou teď obětmi neokolonializace. A z tohoto důvodu musím říct, že v oblasti přistěhovalectví jsme také zemí, která je zdrojem a já bych chtěla říct, že Evropská komise by se především měla starat o e, přistěhovalkyně uvnitř Evropské unie z těch chudších e, členských států unie, které jsou také obětmi obchodování s lidmi a dalším zneužíváním. A parola al komisa. Děkuji vám. A není. Pan komisař Andor. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodajce paní Nikolaj za tuto zprávu nám připomíná, že je tady mnoho žen, migrantek, které se nachází ve velmi zranitelné eh, situace a mohou trpět diskriminací, a to jednak z důvodu svého pohlaví a také z důvodu právního statusu. Eh, k tomu musíme mít celostní přístup a Mm, sledovat eh, všechny, eh, kteří, kterých se to týká, především těch eh, nejzranitelnějších. Jsou tady některé, některá základní práva, která je třeba zajistit ve všech podobách migrační, imigrační politiky v EU a také je zapotřebí širšího mezinárodního úsilí, včetně institucí jako je IMO. je třeba sledovat eh, uplatnění příslušných nástrojů a eh, můžeme říci, že ženy, migrantky bez dokumentů eh, požívají výhod evropského práva a dostává se jim práv. Všude v EU je možné trestat ty, kdo zneužívají, kdo vykořišťují těchto migrantů, těch, těchto migrantek a e, je možné například poslat anonymní stížnosti. To se také zmiňuje zprávě. Komise e, v roce 2014 předloží zprávu o tom, jak se uplatňuje příslušná směrnice. A e, tady členské státy mají termín pro její uplatnění. Zatím nemáme plány přeskoumat eh, tuto směrnici, protože eh, rychlé a přesné uplatnění směrnice je samozřejmě velmi eh, žádoucí transpozice eh, předpisů EU o pašování osob eh, je také velice důležité. To by mohlo vést v budoucnu ještě k vysvětlení, objasnění, případně i pozměnění současných eh, ustanovení. Do jisté míry komise může vydat sdělení o směrnici o návratu. Komise je rozhodnuta, že bude dále Eh, požadovat eh, humánní zacházení s těmi, kde jsou navraceni do svých eh, domovů a také bude žádat dobré podmínky v retenčních zařízeních. Je také třeba snížit kriminalizaci nelegálních pobytů Eh, podle eh, nedávných judikátů. Společný přístup vychází z monitorování správného uplatnění již existujících pravidel. Nemáme eh, záměru brzy předložit nějaké legislativní změny, ale samozřejmě v dlouhodobém výhledu je možné, že k nějakým změnám dojde. Pokud jde o obchodování s lidmi, dovolte, abych řekl, že obchodování s lidmi je nepřijatelné v EU. Myslím, že ehm, politika EU i celý rámec bere v úvahu také genderovou dimenzi celého problému. V roce 2011 tady byla směrnice EU o obchodování s lidmi a dále v roce 2012 strategie v této věci. Oba texty uznávají genderovou dimenzi obchodování s lidmi přistupujeme k genderovým aspektům obchodování s lidmi a současně musíme také zajistit, aby pachatelé, kteří vykořišťují lidé a kteří za tím vším stojí, aby byli trestáni. Právě ti, kdo obchodují s lidmi, si zaslouží trest nikoli oběti tohoto um, obchodování. Děkuji vám za pozornost. Grazie, Commissario. La Děkuji, pane komisaři. Tato rozprava je ukončena a hlasovat budeme zítra v 11.30. Plenární zasedání se bude opět konat od zítřka od 9 do 14 hodin a od 15 hodin do 23 hodin. Pořad